uvolnění prostředků z Fondu Solidarity, Irsko, záplavy v listopadu 2009. Budete mravité hlasování. Můžete hlasovat. Hlasujeme o zprávě Rainera Bega, ještě pořád eh, můžete hlasovat. Je to jmenovité hlasování, takže prosím hlasujte. Hlasování končí. Zpráva byla přijata a já blahopřeji panu Begemu. Další bod je zpráva paní Matera, pan Matery. Jde o uvolnění prostředků opět z Evropského fondu pro globalizaci. Nejprve pan Hartung má jednacímu řádu poznámku. Je velmi dobře, že tento bod je na našem programu. Pan Dol se spletl, když řekl, že jde o potrestání Nizozemska kvůli 6% dani. My považujeme za nepřijatelné, že vůbec eh, pomyšlení na tento nápad eh, se tady vyskytl. Mám pocit, že s námi nebylo zacházeno spravedlivě. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο το οποίο συζητήθηκε χθε To je věc, o které se diskutovalo včera a ta diskuze byla včera ukončena. Dnes hlasujeme. Pan Dol. Ano, vážení kolegové, my jsme rozhodli na posledním zasedání konference předsedů zařadit na program jednání zprávu Matera. Nikdo nepožádal, aby to na programu nebylo. Jediná otázka, která vystává pro pana předsedu, jestli před takovýmto jedincem je ještě možné vést otevřenou diskusi, kterou jsme tady měli v posledních pěti letech. To je jediná otázka, kterou chci položit, jo, tady položím také eh, ve čtvrtek ráno. Pokud ECR eh, dále bude ignorovat konferenci předsedů, tak bude muset změnit metody naší práce. To je všechno, co jsem chtěl říci. Takže budeme pokračovat s hlasováním. Jde tedy o zprávu paní Matery. Jde o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Paní Matera poprosila o slovo, souhlasí to? Paní Matera? Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes musíme hlasovat o balíčku eh, poskytnutí pomoci Nizozemsku, které požádalo o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Celková částka je 10,5 milionů eur tento převod prostředků eh, v rámci rozpočtu Evropské unie se bude řídit běžným postupem, ale my bychom chtěli, aby v budoucnosti, pokud přijdou tyto žádosti, aby byly zamítnuty vzhledem k tomu, že nebyl schválen rozpočet na eh, rok 2011. Pokud bude probíhat rozpočtové provizorium, tak snad bude možné přistoupit k výplatě této pomoci. Vzhledem k hospodářské recesi v celé Evropě Evropský parlament doufá, že členské státy prokáží svou zodpovědnost. Vzhledem k tomu, že na radě se eh, bránili nebo nesouhlasili s přijetím úsporného rozpočtu a trváme na našich eh, pravomocích podle Lisabonské smlouvy. Já vám děkuji, paní Matero. A teď eh, jmenovité hlasování o této zprávě paní Matery. Jde o provincie Nord Brabant a Zuid Holland. Můžete hlasovat, prosím. Peres Foforias. Hlasování končí. Přijato. Další zpráva paní Matery. Opět uvolnění prostředků čte o Trente, oddíl 18, pořád to týká Nizozemská. Opět jmenovité hlasování můžete hlasovat. Péras Frufurias. Hlasování končí. Zpráva byla přijata. Další zpráva opět o paní Matery. Ten, opět se je to uvolní prostředků z Evropského fondu. Teď jde o provinci Limburg. Hlasování eh, začíná, můžete hlasovat. Hlasování končí a zpráva byla přijata. Práva od stejné autorky, opět se týká Nizozemska, teď jde o provincie Gelderland a Overijssel. Opět jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Pérez Soforias. Hlasování končí. Přijato. Další zpráva podobná, tentokrát je to Noord-Holland a Utrecht. Opět jmenovité hlasování můžete hlasovat. Hlasování končí. A zpráva byla přijata. Další zpráva je podobná, opět od stejné autorky, tentokrát se týká Noord-Holland a Zuid-Holland. Jmenovité hlasování Můžete hlasovat. Hlasování eh, u konce a zpráva byla přijata. Já blahopřeji paní Mateře za přijetí zpráv. A nyní se dostáváme ke zprávě Paola de Castro. Tady jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu. Zase jmenovité hlasování můžete hlasovat. Hlasování končí. Zpráva byla přijata, já blahopřeji panu de Castro. Další zpráva je zpráva pana Moreiry. Jde o osvobození od cla pro určité farmaceutické látky. Opět jmenovité hlasování můžete hlasovat. Pera šoforias. Hlasování končí. A zpráva byla přijata a já opřeju panu Moreirovi. Další zpráva se týká pana Royla. Jde o obnovení dohody o vědecko-technické spolupráci s Ukrajinou. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Další zpráva je opět od pana Royla a jde o podobnou dohodu, tentokrát s Fajerskými ostrovy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme opět podobné zprávě pana Royla. Tentokrát se to týká spolupráce s Japonskem. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Další zpráva od stejného autora, tentokrát e, jde o spolupráci s Jordánskem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato a já blahopřeji panu Royalovi. A nyní jsme u zprávy paní Patro Neves. Tady jde o partnerství v oblasti rybolovu se Šalamounovými ostrovy. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Blahopřeji panu, paní Neves. Další zpráva je od pana Kazy. Jde o společný systém daně z přidané hodnoty. A minimální základní sazbu. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Hlasování končí. A zpráva byla přijata, já blahopřeji panu Kasovi. Další zpráva je od Burkharda Balce. Je to výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2009. Kdo je pro? Proti? drželi se, přijato. Další zpráva je od pana Elera. Jde o civilně vojenskou spolupráci a rozvoj civilně vojenských kapacit. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A já blahopřeji panu Ellerovi. Teď se dostáváme k zprávě paní Barandeky. Jde o dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálovu, zálivu. A paní Barandeka žádá o slovo, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci jenom následující věc. Ve výboru pro rybolov jsem hlasovala proti tomuto eh, návrhu, protože některé pozměňovací návrhy šly, nebyly přijaty k dobru tohoto sektoru. Důležitější však je, abychom měli dlouhodobý plán pro uh, populaci srdele obecné v tomto sektoru a aby kompetence spolurozhodování tohoto parlamentu byly realizovány. Je však nutné také stanovit termín pro zahájení jednání, protože jinak bude dotčen eh, tento sektor sám. Ano, děkuji. Máme pozměňovací návrh 1 až 36. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. pro pozměnový návrh. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijatá a blahopřeji paní Bilbao. Nyní Budeme hlasovat o zprávě pana Gallaghera. Jde o víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů z výboru. 1, 8, 10 až 19 a až 28. Spravodaj žádá o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poukázat na to, že pozměňovací návrh 29 byl stažen socialisty z důvodů, které nechápu. Chtěl bych eh, zajistit, abychom o tom mohli hlasovat. Jménem ALDE bych chtěl říci, že převezmeme tento pozměňovací návrh. Já ho považuji za závazný. Chtěl bych, aby poslanci uvážili skutečnost, že někteří to úplně nechápou, to, co se zde děje. A pokud nepřijmeme eh, pozměňovací návrh socialistů, ale eh, přijmeme pozměňovací návrh EPP, eh, dojde eh, k velice špatným změnám v tomto návrhu, které půjdou na úkor povolených úlovků. My tedy přebíráme tento pozměňovací návrh, který socialisté stáhli a proto, aby se situace v jižní části Evropy zlepšila. Takže pana, pane Gallagher, vy chcete využít bod 156.5 a přebíráte pozměňovací návrh 29 tak, jak je na hlasovacím seznamu. To znamená, že o něm budeme muset hlasovat. Tropologies. Ano, budeme tedy hlasovat. Pozměňovací návrh 1 až 8, 10 až 19, 21 až 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 30, 31, jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále. To ještě musíme tedy prověřit. Pozměňovací návrhy 30 a 31. Končím hlasování. Takže schváleno. Dále 9 odpadá, rovněž 29 odpadá. A nyní budeme hlasovat o změněném návrhu. Kde pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Nyní jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno a blahopřeji panu Gallagherovi. Dále máme na pořadu jednání hlasování o zprávě pana Grobarčika, jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platí ze bradavičnatého a pak kambaly velké ve vodách Balckého moře, Velkého malého bentu a Rezundu. Pozměňovací návrh 1, kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dále změněný návrh. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A hlasování jmenovité. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji. Dále zpráva João Ferreiry. Jedná se o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále změněný návrh, kde pro? Čili se změnami, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní jmenovité hlasování o celém návrhu. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. schváleno. Blahopřeji zpravodaji. Vážení kolegové, jistě víte, že ve 12 hodin máme slavnostní zasedání s prezidentem Gruzie. Hlasování o zprávách pana Rabka je ještě provedeme, potom přerušíme pro projev prezidenta Gruzie a dvě poslední hlasování proběhnou po tomto projevu prezidenta Gruzie. Takže nyní děkuji s vaším sou, za váš souhlas. Skutečně si toho vážím. A nyní zpráva pana Rabka je. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů z výboru. Jsou to návrhy 1 až 12 a tak dále. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, ne, to nebudeme již ověřovat. E, nebo pokud chcete ztrácet čas, tak ano, pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 22 ve třech částech. Část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Část druhá. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Část třetí, kde pro? Proti? Drželi se přijato. Pozměňovací návrh 36, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je schváleno. Pozměňovací návrh 33, 31 odpadají. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Pozmaňovací návrh 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozmaňovací návrh 27 odpadá. Pozmaňovací návrh 28 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 34 odpadá. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Prověříme to. Chtěl bych přijít o trošku času. Řekl jsem zamítnuto, ale můžeme to prověřit. 38, takže elektronické ověření. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 30 odpadá. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 31 odpadá. Nyní pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dobře. 32, řekl jsem eh, přijato, ale ještě si to ověříme. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Skutečně přijato. Návrh se změnami. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Jmenovité hlasování o celém návrhu. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji panu Rabkajovi. A nyní přerušíme toto zasedání a vyslechneme si projev gruzínského prezidenta. Budeme v hlasování pokračovat po tomto projevu.